Budeme pokračovat v zasedání našeho výboru a je pro nás velkým potěšením, že si můžeme vyměnit názory s Markem Pavičem, ministrem pro regionální rozvoj a fondy EU eh, z úřadujícího eh, chorvatského předsednictví rady. Vážený pane ministře, jsme velmi rádi, že vás můžeme dnes odpoledne uvítat na půdě našeho výboru pro výměnu názoru. Víte, že šest měsíců, které máme před sebou, bude velmi intenzivní, bude znamenat intenzivní práci a intenzivní rozhodování přebíráte eh, předsednictví rady v klíčovém období Eh, protože se eh, bude znovu vyjednávat o víceletém finančním rámci s tím, že, jak víte, finské předsednictví předložilo návrh, který není pro Evropský parlament přijatelný, tedy návrh, který my odmítáme. Eh, odmítáme jak z hlediska globálního rozpočtu, který byl navržen eh, a který představuje zásadní eh, cílené snížení pro některé politiky, a to zvláště pro politiku soudržnosti, která je pro nás skutečně zásadní záležitostí. A také proto e, e, je důležité hledat tedy nové prostředky, nové zdroje, e, aby jich bylo dostatek, ale zároveň je potřeba říci, že finanční prostředky, které se předpokládají i fond, stále ve svém objemu klesají. A pak můžeme také hovořit o vyjednávací metodě, tedy včetně eh, takzvaného negotiating box, který nerespektuje zásadu spolurozhodování, tak jak je eh, stanovena ve smlouvách. A proto eh, jsme toho názoru, že rada v určitém směru přestupuje své pravomoci ehm, tedy nejedná v souladu se smlouvami. A proč si to myslíme? V rámci rozhodnutí přijatého 19. Eh, prosince ve Štrasburku konferencí předsedů eh, naše zasedání koordinátorů dnes ráno eh, ve výboru Regi přijalo rozhodnutí až do konce února zmrazit politické nějaký trialog, který by byl konkluzivní. Toto naše eh, rozhodnutí, tedy zmrazit eh, politický trialog v tomto smyslu má zásadní význam, to však zároveň nevylučuje a zároveň to si přejeme pokračovat eh, ve spolupráci s chorvatským předsednictvím na technických vyjednáváních včetně eh, vyjednávání v jiných formách, tak abychom eh, se dostali dopředu eh, tak, jak to bude možné, aby se regionům dostalo nařízení tak, jak je potřebují, ale zároveň připravujeme Eh, některé varianty, ne všechny, nemůžeme tedy eh, s, s takovou výmluvou eh, zrychleného jednání přijmout naprosto cokoliv. Očekáváme od rady takový rozpočet, který bude odpovídající pro soudržnost a zároveň očekáváme, že rada sdělí své stanovisko k jednotlivým článkům dohody, které vyjednáváme a které nejsou součástí eh, vyjednávacího boxu. Eh, my jsme dnes dopoledne velice dlouze a podrobně jednali eh, s komisařkou Elizo Ferrerou a také jsme se věnovali mechanismu pro spravedlivou transformaci. A velice důležitá bude práce právě na tomto mechanismu a ta práce musí být společná. E, my to očekáváme s velkým zájmem, s velkým zájmem očekáváme sdělení vašeho názoru na tuto problematiku. Také bychom rádi věděli, zda nám můžete říci, jak e, se chystá vaše předsednictví pojmout tuto složku a e, jakou máte vizi k tomuto mechanismu, eh, včetně eh, arbitráže, eh, která s tím souvisí. Náš výbor Regi se tedy chystá na uzavření legislativní práce a může tak učinit poté, jak vyzdělíte svou pozici během prvního semestru tohoto roku, kdy eh, je předsednictví ve eh, vašich rukou, pak předáte eh, štafetu Německu a priority chorvatského předsednictví jsou vysvětleny ve vašem dokumentu, tedy silná Evropa v světě velkých výzev Víme, že se chystáte pracovat také pro vyvážený regionální rozvoj. Budete také hájit politiku soudržnosti, kterou vnímáte jako zásadní a vím, že během vašeho předsednictví eh, se bude pořádat řada formálních i neformálních zasedání eh, i v souvislosti se zviditelněním regionální politiky a já právě v tomto smyslu pozitivně vnímám eh, vaše rozhodnutí uspořádat neformální zasedání rady zaměřené na soudržnost a předpokládám, že je pro všeobecné záležitosti bude právě tato zasedání také mít centrální význam. Také očekáváme eh, program, který se týká evropských ostrovů, jakožto prioritní otázky. A také jsme velice rádi, že si budeme moci vyslechnout vaše návrhy z hlediska vašich iniciativ během vašeho předsednictví i reakci na iniciativ ostrovu, protože to je něco, co se také dostává nyní mezi prioritní otázky. Jsme rádi, že se s vámi můžeme vyměnit názory, dáme slovo koordinátorům, dáme pak slovo členům výboru ale na úvod vám dám slovo, abyste eh, nás mohl seznámit s prioritami vašeho předsednictví. Pane ministře, máte slovo. Poštovani predsjedatelju odbor, eh, odbora Europskog parlamenta za regionalni razvoj. Vážený pane předsedo, pane Omarji, Vážení místopředsedové, vážené poslankyně, vážení poslankyně, poslanci, dámy a pánové, milí přátelé, je pro mě velkým potěšením, že zde mohu dnes vystoupit jakožto ministr pro místní rozvoj a pro evropské fondy. Pro Chorvatsko je velkou ctí a ohromnou příležitostí převzít předsednictví Evropské unie je mi privilegiem přestoupit před vás a seznámit vás s našimi plány a prioritami. Mé jméno je Marko Pavlič a jsem ministrem zodpovídajícím za místní rozvoj a evropské fondy v Chorvatsku. Ministerstvo bylo určeno jako řídící orgán pro veškerou politiku soudržnosti a příslušné fondy ESF. Ministerstvo práce a důchodů má na starosti fondy ESF a já jsem v rámci něho zastával svoji předchozí funkci. Mohu tedy říct, že jsem obeznámen s problematikou politiky soudržnosti a souvisejícími fondy v Chorvatsku. Jsem velice rád, že jsem opět na půdě Evropského parlamentu, kde jsem v roce 2014 působil jako stážista. Tehdy byl europoslancem Marko Plenkovič, který je nyní ministerským předsedou Chorvatska. O dva roky později jsem se zabýval politikou mládeže a pracoval jsem na evropských projektech eh, věnovaných eh, mladým lidem na pracovním trhu. Předli jsem s sebou 30 lidí, kterým se podařilo díky těmto fondům získat práci a tehdy jsem si vzal sebou do Evropského parlamentu. Bylo to v roce 2016. Vystudoval jsem vědecký obor klimatická změna, kde jsem diplomoval, a veškeré diskuse, které se týkají nového evropského, nové evropské zelené dohody a všemi tématy souvisejícími s ochranou klimatu, včetně Fondu pro spravedlivý přechod, mám v krvi, doslova. Považuji za svůj úkol zachovat Evropu, poněvadž to vždycky bylo velice přitažlivé místo pro život a chci se také zasadit o její další růst. Chorvatsko je nejmladším členem evropské rodiny a Přesně proto je skvělé nyní moci předsedat tomuto společenství států. Chceme se věnovat práci pro zítřek a chceme se zároveň soustředit na všechny občany bez rozdílu. Chceme společně rozvíjet diverzitu. Před nedávnou dobou se v naší zemi prohrála občanská válka. Byly to těžké časy, nicméně vzešlo z toho nezávislé Chorvatsko. Moje domovina, která je nyní opět členem, respektive je nyní členem té velké evropské rodiny. Chorvatsko najdeme na jihovýchodně Evropy a je nedělnou součástí um, Evropské unie. Chorvatsko má nejdelší hranici s, se zeměmi se zeměmi mimo EU, která činí 1177 kilometrů. Chorvatsko je plnoprávným členem Evropské unie, proto se na ní vztahují všechny svobody, včetně svobody pohybu. To znamená, že naši občané mohou požívat všechny svobody, stejně jako občané ostatních států. Pokud jde o pojem soudržnosti, tak eh, soudržnost eh, samozřejmě hraje integrální úlohu při dosahování těchto cílů, stejně jako cílů konvergence, přičemž tam jde o dosažení totožných a srovnatelných eh, standardů životní úrovně pro všechny občany. Jsem přesvědčen, že Evropský projekt je jedním z našich největších úkolů, pardon, úspěchů. Dovolte, abych vás krátce seznámil s plány Chorvatska během našeho předsednictví, včetně našich priorit. A nyní přejdu do angličtiny. Představím vám tady čtyři klíčové priority Chorvatska jakožto předsednické země Evropské unie. Ty priority vycházejí ze čtyř pilířů, které jsou základem našeho programu. Je to Evropa, která se rozvíjí, která chrání, která má vliv a která propojuje. Pracovní trh, hospodářství jako takové čelí novým výzvám. Jde o další prohloubení jednotného trhu. Chceme rozvíjet eh, program digitalizace, investovat do výzkumu a inovací, zajistit větší přístup eh, vysoce hodnotného a celoživotního vzdělávání a rozvíjet nové schopnosti, které budou přizpůsobeny pracovním místům budoucnosti a zajistí tak eh, konkurenceschopnost. Zlepšování života občanů Unie si žádají další rozvoj politik, které budou vytvářet lepší pracovní a životní podmínky a přispějí tak k ochraně životního prostředí a mohou potírat klimatickou změnu. Evropa, která se rozvíjí, samozřejmě eh, musí eh, obsahovat eh, také prvky politiky soudržnosti a další témata, která nezmíním. Evropa samozřejmě se musí rozvíjet za zohlednění všech specifik regionu a jednotlivých občanů. Dalším klíčovým prvkem Evropy, která se rozvíjí, je Evropský pilíř sociálních práv, který obsahuje 20 zásad, které vnímáme jakožto jasné nasměrování pro rozvoj Unie. Druhým pilířem je Evropa, která propojuje či spojuje. Existují rozdíly v rámci Evropské unie, pokud o kvalitu infrastruktury, či dostupnost dopravy, energie, energie telekomunikací a digitálních eh, sítí. To všechno je nezbytné pro rozvoj a zajištění globální konkurenceschopnosti, tak abychom dosáhli eh, plné soudržnosti v oblasti sociální, hospodářské a územní. Eh, je zapotřebí dále rozvíjet oblast dopravy, energetiky a digitální infrastruktury a propojení. Politika soudržnosti je zde klíčová. Chceme podporovat konektivitu, rozvíjet infrastrukturu a umožnit občanům přístup ke vzdělávání, kultuře a sportu. Třetí prioritou je Evropa, která chrání. Budeme nadále rozvíjet vnitřní bezpečnost a budeme zajišťovat účinnou kontrolu na vnějších hranicích, tak abychom zajistili plnou operabilitu, tím, že zajistíme plnou operabilitu všech systémů IT a budeme posilovat odolnost vůči externím hrozbám, včetně hybridních a kybernetických útoků. Cílem je nalézt komplexní řešení pro udržitelnou politiku v oblasti migrace a azylu. Proto se soustředíme na další vytváření Evropské unie jakožto oblasti kde panuje svoboda, kde je bezpečí a vládne právo. Čtvrtým pilířem je Evropa, která má svůj vliv. Podpora rozvíjení evropských hodnot a zájmů, posilování vícestranných kontaktů a spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, stejně jako implementace agendy pro udržitelný rozvoj Spojených národů pro rok 20, do roku 2030, je nadále hlavním těžištěm černosti Evropské unie navenek. Rád bych zdůraznil, že e, kompletní objem emisí CO2 všech 28 států e, stoupl o 9,6 Pokud se však podíváme na Čínu a Spojené státy, tak e, ty zodpovídají za téměř 50 všech emisí. V Evropské unii to tedy opravuje se pouze 9,6 Pokud bychom měli do roku 2030 omezit emise na polovinu a vzhledem k tomu, že letecká doprava přispívá k emisím pouze 1,47 tak bychom tím řešili ten problém pouze z 6 až 8 Proto musíme přidat, musíme mít větší vliv v Evropě a musíme eh, být vzorem pro ostatní. Zároveň však musíme zajistit rozvoj Evropské unie. Druhým bodem této priority je důvěryhodnost Evropské unie a mezinárodní vztahy. Evropa musí mm, vystupovat zodpovědně především vůči svým sousedům. Sem patří samozřejmě také jeho východní Evropa, konkrétně západní Balkán a jeho bezprostřední okolí. Chceme se zaměřit na efektivní politiku rozšíření, zajistit stabilitu a růst a také zajistit propojenost Evropu, Evropy. E, uspořádáme summit v Záhřebu, který bude věnován západnímu Balkánu a doufáme, že se nám zde dostane podpory a že se nám podaří vypracovat plán dalších kroků, které umožní v příští dekádě západnímu Balkánu přiblížit se Evropě. Tyto čtyři priority, jak jsem řekl, tedy Evropa, která se rozvíjí, která chrání, která propojuje a která má vliv, lze shrnout do prostého mota silná Evropa ve světě velkých úkolů což je moto, které jak si jednoduše vyjadřuje vizi, eh, v rámci které Evropa eh, eh, působí ku prospěchu všech členských států a občanů. Dovolte, abych se soustředil na priority chorvatského předsednictví v rámci Rady pro všeobecné záležitosti. Nejvýznamnějšími prioritami jsou politika soudržnosti, víceletý finanční rámec makroregionální strategie, rozšíření, evropský semestr a konference o budoucnosti Evropy a v neposlední řadě vztahy se spojeným, se spojeným královstvím. Dovolte, abych se nyní soustředil na význam politiky soudržnosti, stejně jako na včasné přijetí legislativního balíčku pro politiku soudržnosti pro období 2021 až 2027. Všichni jsme si vědomi toho, k čemu v této oblasti došlo a přáli bychom si, aby toto téma bylo dokončeno, dopracováno tak, aby všechny členské státy mohly využívat fondů. Nyní se dostávám ke třetí části své prezentace. Tématem jsou legislativní akty, v rámci pracovní skupiny pro strukturální opatření. První částí je toto. Dovolte, abych vás ujistil o tom, že chorvatské předsednictví bylo a bude upřímným zprostředkovatelem. Během loňského roku jsme vás již mohli přesvědčit o tom, jak chceme pracovat a ujišťuji vás, že budeme opravdu upřímným zprostředkovatelem a důvěrhodným partnerem a budeme se snažit eh, budovat spolupráci a schodu mezi všemi spoluzákonodárci v duchu koncenzu a vzájemné úcty. Pokud je o legislativní návrhy Evropské komise, tak Rada je všechny přijala, přivítala. Především jde o nařízení o společných ustanoveních, potom nařízení o eh, Evropském eh, fondu pro rozvoj venkova nařízení o kohezním fondu, Interreg a nařízení o evropském přeshraničním mechanismu. Na radě se již začal tento návrh eh, projednávat. Dnes dopoledne Evropská komise předložila návrh na zasedání pracovní skupiny pro strukturální opatření. Pokud jde o vyjednávání obecně, tak chorvatské předsednictví chce upřednostňovat ta opatření, která budou e, významná pro včasné programování a efektivní vyčerpání fondů. Chceme nadále podporovat meziinstitucionální vyjednávání a chceme navázat na úspěchy dosažené finským předsednictvím. Chtěli bychom, aby veškeré legislativní návrhy pro kohezní politiku eh, byly vypracovány tak, aby v roce 2021 bylo možné úspěšně eh, zahájit programy politiky soudržnosti ku prospěchu všech členských států a regionů. Dovolte nyní několik slov k jednotlivým částem. Pokud jde o nařízení o společných ustanoveních CPR, tak Rada uvítala návrh komise, návrh eh, nařízení tohoto společného, návrh nařízení o společných ustanoveních, eh, přičemž eh, toto nařízení se řídí vlastně veškeré fondy, veškerých sedm fondů pro sdílené řízení. Jsme si vědomi potřeby zjednodušení a vyšší flexibility při práci s těmito fondy. V roce 2013 Chorvatsko eh, trpělo téměř 50% nezaměstnaností mladých lidí. A dnes eh, máme asi eh, dnes činí míra nezaměstnanosti 5,7 a 16 až 17 nezaměstnaných mladých lidí. Zdá se tedy, že tyto fondy fungují dobře. Dále, bychom chtěl, dále bych chtěl zdůraznit, že chceme podporovat eh, jednání mezi institucemi. Navážeme na úspěch finského předsednictví v této oblasti. Chceme finalizovat určitá opatření, eh, která ještě čekají na, na eh, společnou schodu mezi všemi zúčastněnými. Před měsícem bylo dosaženo dohody a jak jste správně uvedl, budeme pokračovat v odborných eh, jednáních, především bodech 1 až 5, tak aby bylo možné umožní členským státům využívat operativních programů. Pokud jde o nařízení o kohezním fondu, fondu soudržnosti a ERDF, tak zde chceme tyto dva fondy e, združit e, pod jedno nařízení. S naším mandátem e, Rada zmodernizuje způsob řízení Fondu pro rozvoj venkova a Fondu soudržnosti a tím zvýší flexibilitu a e, přiměřenost pro jednotlivé členské státy. Chorvatské předsednictví již započalo s technickými jednáními e, na téma nařízení ERDF e, CF. Na to na základě pokroku dosaženého finským předsednictvím. Budeme se maximálně snažit, abychom dosáhli zásadního pokroku a jak už jsem řekl, dáme prioritu těm opatřením eh, Fondu soudržnosti a ERDF eh, v tomto nařízení, které jsou nezbytné pro rychlou implementaci, čili čerpání fondů. Pokud jde o nařízení Interreg, tak Rada uvítala návrh komise, návrh nařízení o Interregu, je to způsob, jak zjednodušit spolupráci eh, v rámci Evropské unie, ale i navenek. Rada také zjednodušila řízení programu Interreg a zároveň zajistila kontinuitu s klíčovými prvky, které najdeme ve stávajícím období. Chceme také pokračovat eh, s meziinstitucionálními vyjednáváními na základě dobrého pokroku dosaženého finským předsednictvím a budeme se snažit eh, postoupit eh, maximálně, pokud jde o zbývající opatření. A na závěr Evropský nařízení o evropském přezrenčním mechanismu. I zde rada uvítala návrh komise, tento návrh představuje způsob, jak omezit eh, nežádoucí právní a administrativní bariéry v tom přeshraničním styku. Členské státy požádali právní službu rady, aby dále um, ehm, přeskoumala všechny dokumenty související uh, s tímto nařízením. Očekává se, že během našeho předsednictví tak právní služba rady učiní, tak aby bylo možné uh, pokračovat při, ve zkoumání tohoto nařízení na radě. Pozice parlamentu, pokud je o nařízení o evropském přeshraničním mechanismu, um, je, um, tedy obsahuje eh, vyjasnění jednotliv, um, jednotlivých eh, prvků eh, nástroje, které mají dobrovolný charakter a také možnost využívat jej ad hoc podle potřeby. Domníváme se, že Evropský parlament eh, v těchto oblastech eh, bude sehrávat svoji úlohu. Na konci března se uskuteční avizované setkání v Záhřebu a eh, doufáme, že se zástupci Evropského parlamentu tohoto zasedání také účastní. Velice rádi vás uvítáme a vyslechneme si vaše názory na řadu témat. Na samý závěr dovolte, abych zdůraznil význam naší dobré a přínosné spolupráce. Jsme rovnocenými spoluzákonodárci. Doufám, že budeme nadále vynikajícími partnery a budeme pokračovat v tomto procesu přijímání legislativních aktů. Děkuji pěkně. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. A nyní můžeme zahájit diskusi. Dám slovo nejdříve Konstanc Krell za socialisty. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Pane ministře, jsem velice ráda, že hodláte řešit v rámci prvního předsednictví Chorvatské republiky eh, své priority, které jste nám takto představil. Řekla bych, že máme všichni jasno v tom, že politika soudržnosti v příštím období má od 1. ledna příštího roku skutečně platit. Nicméně máme v té věci ještě určité překážky, které nám stojí v cestě. Je vám k že se jako ministr pro regiony tak angažujete v politice soudržnosti. Bohužel, politika soudržnosti se z půlky nevyjednává v politice soudržnosti, ale v negoboxu víceletého finančního rámce. A v posledních dnech jsme v této oblasti měli určitý vývoj, který, řekněme, znamená rozdělení odpovědnosti. Jinými slovy, pokud mám dobré informace, tak víceletý finanční rámec bude řešit pan Michel jako předseda rady a politiku soudržnosti bude mít na starosti předsednictví, eh, chorvatské předsednictví rady. A mě by zajímalo, zda už tady proběhly nějaké rozhovory a jak si to celé představujete, že to bude fungovat. Předseda našeho výboru, pan Omarží, mi sdělil, že ta vyjednávání prý budou zastavená. Eh, nejprve se řeklo do konce února, ale pokud eh, ten konec února Eh, nebude znamenat nějaké vyjádření eh, rady nebo předsedy eh, Evropské rady nějaké vyjádření k vyjednávání, tak, a to už navrhlo finské předsednictví rady, podobné to bude u toho Fondu pro spravedlivou transformaci, tak ta blokáda bude pokračovat dále, což nám všem, kteří tady sedíme a pracujeme, dělá velké starosti. A proto bych byla ráda, kdybyste nám mohl něco říci jak si představujete, že v rámci svého mandátu dojdete k, záv- k skutečným výsledkům eh, víceletého finančního rámce. Má první reakce z, toho, z té, z té zelené dohody a mechanismu pro spravedlivou transformaci eh, jsme viděli, že členské státy to vidí velmi pozitivně, ale platit to nechce žádný. A mě proto zajímá, jaké máte představy eh, v tom smyslu, jak tento problém hodláte vyřešit. Děkuji. Děkuji vám. Za Renew Stefan Bižu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, velice jasně jsem poslouchal, co jste říkal k těm čtyřem hlavním prioritám chorvatského předsednictví. Evropa, která rozvíjí, sjednocuje, chrání a která má vliv. A ta Evropa, která propojuje nebo sjednocuje, to je pro nás velice důležité. My pracujeme na politice soudržnosti a na evropské úrovni je to velice důležité, protože na národní úrovni vidíme euroskeptiky a klimatické skeptiky a proto je potřeba spolupracovat na konsolidaci soudržnosti zejména co se týká řečení toho, co přesně chceme, aby se stalo. Vy jste řekl, že máte vůli dále vyjednávat a posunout se někam ve vyjednávání o víceletém finanční rámci a to mě zajímá. Eh, protože pokud jde o politická vyjednávání, samozřejmě chceme pokročit ve všech těch fondech pro soudržnost. Vy jste hovořil o Fondu pro spravedlivou transformaci, zmínil jste Interreg, já bych chtěl zdůraznit, jak důležitý program Interreg pro nás je v politice soudržnosti, protože toto je program, který je velice specificky implementovaný přímo v terénu v našich členských státech a je v podstatě spolu vytvářen, protože takový má Interreg být, spolu vytvářen našimi občany. A já bych rád, abyste potvrdil, jak naléhavá situace v terénu v členských státech teď je, co se týká té legitimní obavy našich občanů, že evropské fondy nebudou jen transparentnější, ale budou také dostupnější prostřednictvím nějakého procesu zjednodušení. Doufáme, že v tomto vám můžeme věřit. Děkuji za zelené, pan Nikras Nýňaš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Díky, pane ministře, že jste přišel a že jste představil chorvatské předsednictví. Myslím si, že to, co od vás čekáme, není pouze dobré vyjednávání, jak tady někteří řekli, ale já bych od vás čekal osobně také vůdcovství v radě, protože předsednictví tady není jen od toho, aby bylo dobrým vyjednavačem s parlamentem, ale je tu také od toho, aby radu nasměrovalo správným směrem. A v tomto případě, a myslím si, že tady jsme viděli v minulosti eh, od chorvatských vlád eh, to samé, že jste přátelé soudržnosti, že jste přátelé silné jednotné Evropy, která bude mít potřebné prostředky, aby provedla úkoly, které před ní stojí. A proto bych na vás rád apeloval, abyste tuto myšlenku vnukl i ostatním členům rady a abyste je přesvědčil, že důležité úkoly si žádají mnoha peněz a že si ale také žádají kompetence a důvěru v Evropskou unii. Jedině tak je možné je splnit. Takže bych na vás rád apeloval, abyste samozřejmě tady s námi dobře vyjednával. My eh, vždy máme rádi vyjednavače, kteří mají nějaký cíl. Samozřejmě bude to eh, znamenat velký tlak, to je jasné, a bude to znamenat potřebu kompromisu, ale Prosím, vraťte se do rady a zopakujte jim, co od nich potřebujeme, aby byli dobrými vůdci. A pak se samozřejmě těšíme na spolupráci s vámi na tato témata. A chtěl bych poděkovat také předřečníkům, protože jednotná Evropa to je jedině Evropa se solidaritou a e, ve světě budeme silní pouze, pokud budeme silní mezi sebou a potřebujeme radu, která bude s parlamentem spolupracovat. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za ide, Francesca Donato. Merci. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane ministře. Já bych se ráda zeptala velmi detailně. Je to otázka, která podstatě představuje jednu věc, na kterou dáváme velký pozor v rámci vašeho předsednictví. Vidím, že Chorvatsko, podobně jako Itálie, je e, země u středozemního moře. Je to země, která má dlouhatánská pobřeží, spoustu ostrovů. Řekla bych, že je spousta evropských občanů, spousta evropských zemí, které mají e, ostrovy a sdílí zájem na tom, aby e, v příštím legislativním procesu byl uznán status insularity, což by mohlo představovat klíčový prvek pro uznání e, jakési výjimky z, ze státní pomoci aby tedy došlo k adekvátní revizi eh, pomoci EU pro členské státy. Obecně to si myslím, že práce, která bude odvedena v rámci politiky soudržnosti, bude velice důležitá, protože eh, udělení ostrovům, skutečně status ostrovů je specifické. Velice dobře si dovedeme představit, jaké jsou výzvy pro tyto oblasti vzhledem ke konkurenceschopnosti oproti pevnině a dodnes se tomuto nikdo pořádně nevěnoval. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát eh, za eh, Dimitris Papadomilis. Děkuji vám, pane ministře, za to, že přicházíte do našeho výboru, zastupujete chorvatské předsednictví a jsme opravdu rádi, že vás tady můžeme přivítat. Chci položit tuto otázku. Téměř dva roky od chvíle, kdy Evropská komise zveřejnila eh, svůj návrh na nový víceletý finanční rámec, eh, jedna rada jako jedna velká brzda. Eh, my jsme předložili návrhy, diskutovali jsme, zdokonali, zdokonali jsme návrh Evropské komise. Nicméně už rok a půl nám rada žádné návrhy nepředložila. A na konci finského předsednictví eh, předsednictví předložilo návrh, který byl velkým zklamáním. Nikdo ho nepodporuje. A eh, nikdo ho nepodporuje ani v parlamentu, ani v komisi. A pokud jde o soudržnost jako takovou, tak eh, předkládá eh, škrty v rozpočtu ještě navíc k těm škrtům, které již eh, doporučila komise. A proto chci položit tuto otázku. Je chorvatské předsednictví ochotné ujmout se iniciativy v souvislosti s víceletým finančním rámcem a jste ochotní předložit návrh, který by byl blíže našemu návrhu, zvláště pokud jde o soudržnost a regionální politiku? A nebo bude eh, vaše předsednictví pouze takovým transitním předsednictvím, které prostě jenom předá štafetu Němcům? Moje otázka je tedy jasná. Chcete být ambiciozní, chcete právě tuto oblast dokončit během vašeho předsednictví, tak samozřejmě to bych vnímal jako velmi pozitivní pro Chorvatsko i Evropskou unii jako celek. Tak v takovém případě musíte předložit návrh, který bude náročnější, ambicioznější, bude blížší návrhům Evropského parlamentu jakožto spoluzákonodárce. A byla doba, kdy Evropský parlament přijímal uh, Eh, nepřijatelné návrhy, když nás zahrali do kouta, ale ty doby jsou dávno pryč. My jsme slyšeli mnoho slov o Evropě, jednotné Evropě, která bude chránit, ale pokud se to neprojeví v konkrétních návrzích a činech, zůstane to jenom na papíře a občané si přejí eh, jednat, nikoliv jenom mluvit. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tento krásný, přesvědčivý, angažovaný projev a nyní za EKR. Ange, Angelika Modianowska. Szanowny panie ministrze, to bardzo ważny czas dla... Vaše výslovnost se velmi zlepšila. Děkuji. Pro Chorvatsko je to velice důležitá doba, proto vám blahopřeji. Tyto čtyři pilíři že vnímám jako skvělou odpověď na úkoly, které eh, před námi stojí, ale vyjednávání musíme urychlit, abychom mohli zahájit co nejdříve vyjednávání o nové finanční perspektivě. Tady hovoříme o fondu, o e, fondu spravedlivé transformace a e, tady vzniklo spoždění a v důsledku toho bude spožděná také politika soudržnosti a celé programové období. Ty finanční prostředky potřebujeme e, z RDF a potřebujeme také finanční prostředky z dalších fondů soudržnosti Národní obálky budou tedy seškrtány eh, a v důsledku toho utrpí další oblasti. Jaký máte plán na minimalizaci spoždění a dopadů těchto spoždění? A pak ještě další otázka. Závěr rady v prosinci. Hovoříme o klimatické neutralitě. A v závěrech se rada vyjádřila, že země vychází z jiného východiska, že mají svobodu si zvolit, jakou cestou se vydají. Budete tedy respektovat, co bylo rozhodnuto v prosinci, také jste zmiňoval konkurenceschopnost. My máme v Evropské komisi takový návrh, můžeme zdvojnásobit spolufinancování projektů, které byly méně rozvinuté. I pokud jde o zemědělství a rozvoj venkovských oblastí, můžeme tam doplnit některé dotace. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Rovena Blum. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítejte, pane ministře, do našeho výboru a děkuji vám za vaše vystoupení. Chci vám popřát hodně úspěchů, jakožto celému předsednictví a vím, že budete hrát zásadní úlohu pro budoucnost Evropy. Proč? Protože se věnujete příštímu finančnímu rámci a politice soudržnosti, což pro mě jako, eh, což vnímám jako velice důležité eh, právě eh, ministr pro regionální rozvoj má zásadní význam pro politiku soudržnosti do budoucna. A politika soudržnosti je důležitější než kdy dřív. A to nejenom pro Green Deal – ale také pro všechny výzvy, eh, které před námi stojí, jakožto před Evropou, a musíme být skutečně jednotní. Proto musíme brát v úvahu, eh, že jsem začala jako předsedkyně Rady pro všeobecné záležitosti vyjednávat tehdy během rumunského předsednictví eh, tak eh, musím říci, že si uvědomujeme, že je řada spoždění ve vyjednávání a budeme je muset brát v úvahu. Tak se chci zeptat, zda berete v úvahu přechodná opatření pro rok 2021 a jak eh, toto vnímáte? Jak budete postupovat v tomto směru? Děkuji mnohokrát. Děkuji. Tomislav Sokol. Uh, Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane ministře. Já jsem velice rád, že vás tady mohu přivítat jakožto zástupce chorvatského předsednictví, ale také jako zástupce chorvatské vlády, eh, vlády země, eh, která Ehm, e, vstoupila v té poslední vlně do EU a po šesti a půl letech členství má příležitost předsedat Radě Evropské unie. To jsem velice rád. Plně souhlasím s prioritami, které zmiňujete ehm, nepochybně bude MFF na špičce priorit. A také jsem rád, že eh, mohu, se mohl vyslechnout vaše eh, vystoupení o prioritách. Jsem přesvědčen, že právě Chorvatsko bude schopno nalézt eh, řešení a zblížení rozdílných cest. My často hovoříme o různých aspektech politiky soudržnosti, ale jedním z takových aspektů je právě implementace. O implementaci se hovořilo hodně v členských státech a často to také bylo použito jako argument pro snížení eh, lhůt nebo zdrojů pro politiku soudržnosti jako ministr, který také odpovídá za využití evropských fondů, tedy vrcho, ne, eh, tak mi eh, můžete vysvětlit, co dělá Chorvatsko pro zlepšení implementace eh, těchto systémů v Evropě a jaké kroky tedy chystáte do bezprostřední budoucnosti Tedy tato implementace v Chorvatsku může být vnímána jako velmi úspěšná na jedné straně, na druhé straně je to něco, co vede tedy eh, ke, k vyšší implementaci a dosažení eh, dosažení eh, principu solidarity v praxi, tedy na tom Evropská unie stojí. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Moríte Karine. Mr. Sherman, uh... Pane předsedo, vážený pane ministře, chci vám poblahopřát a uvědomuji si eh, vaše velmi silné eh, zázemí z hlediska eh, praxe a z hlediska úkolů, které řeší ten půdě rady. Tak jsem přesvědčen, že dosáhnete dobrých výsledků. Mám však otázku, pokud se ohledneme zpátky, tak co se dělo v EU za posledních deset let? Co například politika soudržnosti? Myšlenkou politiky soudržnosti je snížit rozdílnosti eh, mezi zeměmi a regiony eh, z hlediska HDP například. A když se podíváme o deset let zpátky, uvědomujeme si, že rozdíly mezi zeměmi jsou již dnes menší než před deseti lety. A rozdíly mezi velkými městy i v kohezních zemích se přiblížily eh, tedy těm městům v dalších částech EU. Ale pokud jde o regiony v okolí velkých měst, tak tam ten rozvoj není tak dobrý. A nyní vyvstává otázka, zda máte nějaká očekávání. Tedy, jaké procedury, jaké postupy používáte pro snížení rozdílů. A to nejenom eh, mezi městy, Eh, ale také mezi eh, venkovskými oblastmi, vzdálenými oblastmi, protože tam si myslím, že politika soudržnosti tak úspěšná nebyla. Co si o to myslíte? Děkuji mnohokrát. Alvaro Amaro. Děkuji za slovo. Pane ministře, vítejte mezi námi. Dovolte, abych vám popřál hodně úspěchu během předsednictví Chorvatska. Vyslechl jsem si pečlivě, co jste říkal o čtyřech pilířích a stavím se za tyto myšlenky. Potřebujeme Evropu, která bude vlivná, která propojuje, která se rozvíjí. Nicméně Aktuálně, pardon, dnes dopoledne proběhla velice zajímavá debata s paní komisařkou A my jsme samozřejmě slyšeli hodně slov o solidaritě o spolupráci s parlamentem a vůbec o politice soudržnosti i o velkých úkolech, před kterými Evropa stojí. Dále jsme zmínili čerstvé finanční prostředky. Nicméně myslím se, že tady je to trochu zmatené, nejasné. Jsem totiž přesvědčen, že Chorvatsko a jeho priority, které jste zmínili, zmínil vy, stejně jako váš premiér, je zemí koheze a rád bych vás o něco požádal a také položil jednu otázku. Ta žádost, žádost zní takto. Uh, Snažte se nemást lidi. Máme před sebou velké úkoly. Velké úkoly pro oblasti, kde je zapotřebí čerstvých peněz, ale zároveň nesmíme ignorovat tradiční politiky, které jsou nadále důležité. Vy jste zmínil jakožto první pilíř Evropu, která se rozvíjí, která je spravedlivější. To znamená různé věci. Mimo jiné to, že musíme mm, akcentovat eh, a zohledňovat potřeby všech bez rozdílů. Ale toho se nám nepodaří dosáhnout bez fondů soudržnosti. Otázka tedy zní, jestli eh, lze zamezit eh, omezování strukturálních fondů tak jak navrhuje rada. Jinak eh, se budeme projevovat eh, jako ti, kdo pouze hovoří o eh, potřebě čerstvých peněz, ale zapomínají na to, že nesmí být zanedbána i ta tradiční politika. Oui, merci, Děkuji, François Alfonsi. Děkuji vám mnohokrát. Já musím říci, že Chorvatsko představuje jako příběh úspěchu, eh, když přebírá předsednictví v tak zásadním období těch šest měsíců, které jsou před námi. Bude mít zásadní význam pro definici programů, i pro definici veřejné politiky v EU, které v nadcházejících eh, letech budeme uplatňovat, například zákony eh, proti eh, klimatické změně a další. Ehm, proto je právě vaše odpovědnost v této chvíli opravdu zásadní zavedení té veřejné politiky EU. Chci vám položit otázku eh, k jedné záležitosti, která je pro mě zásadní. Jsem z Korzichy, tak i tím je to ovlivněno, tedy problém ostrovu. Vy dobře víte, že to také patří k prioritám rozvoje. Nicméně velmi často jsou eh, ostrovy vnímány jako mimo vývoj, které vlastně nejsou vůbec propojeny, ale to není pouze názor, je to velice zásadní problém. Ostrovy jsou nedostatečně propojeny a s tím souvisí celá řada dalších problémů. A s, s vaším krajinem, pane Pičulou, jsme e, připravili síť Sirika, e, která si klade právě podobné otázky a chceme připravit k této tématice ostrovu konferenci a proto bych vám rád položil otázku, zda by se tam mohla nějak eh, chorvatská strana eh, angažovat či vystoupit na konferenci a zda byste mohli eh, nějakým objektivním a konkrétním způsobem v tomto smyslu vyjádřit právě eh, pozitivní přístup, který očekáváme od eh, politiky soudržnosti budoucnu. Děkuji mnohokrát, François. Vystoupení bylo celá řada a jsem přesvědčen, že se všechny točí kolem eh, jednoho velkého přání, které mohu strž- schrnout takto. Eh, eh, my víme, jak eh, je Chorvatsko zemí soudržnosti. Proto od chorvatského předsednictví nečekáváme pouhou neutralitu, ale velice silnou angažovanost na půdě rady a to v zájmu soudržnosti. Proběhla celá řada meziinstitucionálních vyjednávání a e, v tomto smyslu chci také přivítat e, studii, kterou připravilo chorvatského předsednictví. Budeme velice rádi, pokud se nám podaří odblokovat ve vyjednávání VFR a jsme také velice rádi, že od vás slyšíme, že jste ochoten to posunout dopředu. Ale právě v této chvíli, která má zásadní význam, jsem já přesvědčen, e, že ochota parlamentu i chorvatského předsednictví by společně mohli připravit příznivé podmínky eh, pro eh, to, abychom se dostali z této nepříjemné situaci v souvislosti s VFR. A eh, samozřejmě víme, že předseda Michel veškerou vážností přijal vyjednávání o VFR, ale zároveň si uvědomujeme, že úloha chorvatského předsednictví je velmi zásadní a v tomto smyslu si přejeme, abyste jednali co nejaktivněji, tak abychom se mohli vrátit k dynamice, která umožní obnovit vyjednávání navázat na ně, abychom pro budoucí programové období měli dostatek prostředků, tedy jak rozpočet, tak nařízení, které bude zdokonalé. Nedám vám slovo, abyste mohl odpovědět na řadu položených otázek. Thank you, Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Děkuji všem poslancům, poslankyním, zpravodajům a ostatním za otázky. Dovolte mi vyjádřit se k několika věcem ohledně víceletého finančního rámce obecně. Nejprve uvědomte si, že v prosinci finské předsednictví představilo ten svůj vyjednavací box, ale v rámci rady v prosincových závěrech rada vyzvala svého předsedu, aby ve vyjednáváních pokračoval v zájmu dosažení cíle – dosažení dohody. Víme, že eh, prezident Charles Michel a jeho kabinet eh, začali bilaterálními schůzkami. Chorvatské předsednictví se těch schůzek dnes zúčastnilo. Eh, v tom kolečku, které teď probíhá, je to poměrně ambiciózní a rád bych řekl, že všem poslancům, jak, kteří hovořili o té časové linii jako paní Krell a ostatní, že jsme poměrně ambiciozní co do rozhodnutí rady v prosinci. Pravomoc představit nový nebo pokračovat v tom starém negoboxu je v rukou Charles Michela. Bilaterální schůze tedy začaly a Chorvatsko, Andrej Plenkovič, náš eh, prezident, může mít své názory na radu, nicméně já jsem zde za předsednictví, abych hovořil právě o jeho práci a o jeho prioritách. Jak jste řekli, Chorvatsko je dobře známé svými názory, jsme přátelé soudržnosti a uděláme vše, co je v naší moci, abychom ten proces urychlili. A budeme samozřejmě potřebovat i pomoc Evropského parlamentu na této cestě. Právě proto, jako předsednictví, jak jsem řekl, vyzýváme Evropský parlament k tomu, aby byl přítomen na konci března v Zagrebu na schůzích k soudržnosti a chceme eh, s parlamentem eh, spolupracovat na všech úrovních. Co se týká k tomu, co říkal pan Bižů, rád bych řekl, že můžeme zjednodušovat eh, ve víceletém finančním rámci v rámci sektorových regulací a v rámci paralelného paralelního procesu se můžeme posouvat blíž k tomu, co dělá Rada s víceletým finančním rámcem. Pan Niklas Ninas upozornil na to, že eh, členové rady chtějí po nás vedení. My jako předsednictví se snažíme ze všech sil a uděláme, eh, co bude v našich silách, abych to, ten proces urychlili, ale jak říkám, moc, eh, iniciativní pravomoc je, co se týká víceletého finančního rámce v rukou Charles Michela. Padlo pár otázek od paní Danáto a pana Alfonsi. Eh, ptali jste se na ostrovy. Chorvatsko, jak víte, je země s více než tisícovkou ostrovů. Eh, zhruba 50 z nich je obydlených trvalé a my chceme zajistit, že pozice rady k legislativním návrhům ohledně evropské teritoriální spolupráce bude plně reflektovat specifičnost ostrovů jako takových. Zejména se soustředíme na odstranění jakékoliv nerovnováhy při zacházení s ostrovy a ostatními teritorii. Jako Chorvatsko budeme prosazovat také teritoriální strategii pro ostrovy. Budeme se snažit vytvořit iniciativu pro inteligentní ostrovy, přičemž příklady vidíme na italských ostrovech, na Korzice, nenávno jsem navštívil Orkneje, což je součást Spojeného království a a máme tady eh, zprávy Máme tady zprávy, že eh, pro ostrovy se využívají peníze z tří různých finančních obálek, které a využívaly se velice dobře. Byly to hm, ty okrsky, eh, konec konců i s největším počtem hlasů pro setrvání v Unii ve Spojeném království. A mimo jiné, vyvinuli si na ostrovech zdroje obnovitelné energie, vytvořili tam Evropské námořní centrum, prosazují elektromobily na ostrovech, mají tam také tu bateriovou iniciativu a rozvíjejí také eh, přívozy, které jsou poháněny obnovitelnými energiemi. Pan Alfonsi se také ptal na konektivitu a ptal se na eh, to, respektive říkal, že s panem Piculou pracují na eh, té konferenci. Já věřím, že jako předsednictví toto budeme moci podpořit, protože ostrovy jsou pro Chorvatsko poměrně značně důležité a jsou důležité i pro naše předsednictví. Co se týká eh, paní Plumb, ona hovořila o budoucnosti Evropy a možném spoždění. Jak jsme řekli, budeme se ze všech sil snažit, abychom se posunuli dále. Samozřejmě chceme také pomoc Evropského parlamentu v této věci. Doufáme, že finanční prostředky budou k dispozici včas. Co se týká budoucnosti Evropy, to je zásadní proces, který probíhá za konzultace s evropskými občany. Všichni hlavní aktéři Rada, Evropský parlament a komise tam musí být zastoupeni a je potřeba ta témata přiblížit lidem a snažit se to s nimi konzultovat. A musíme se také podívat na to, jak se vypořádáme s antievropskými a populistickými hnutími, která se snaží Evropskou unii destabilizovat. Co se týká toho, co říkal pan Tomislav Sokol ohledně implementace v Chorvatsku a jaké jsou naše zkušenosti a co můžeme přinést na jednací stůl z těchto zkušeností, mohl bych říct, že to to je ehm, naše první finanční obálka. Ehm, tato vláda začala pouze s 9% nasmluvanými fondy ESIF a teď jsme na 83 nebo 18, 84%. Ehm, zhruba třetinu, 3,3 miliardy euro jsme již splatili a plánujeme využít celou tu obálku na 100% ještě v letošním roce. Jaké jsou zde novinky, co se týká zejména zjednodušování a propojení ERDF a ESF? Já jsem byl jak ministr pro ESF, tak ministr pro ERDF a myslím si, že se musíme zlepšit v jejich propojování. Jeden fond používáme pro výstavbu, druhý fond používáme pro zaměstnanost a vytváření programu. A to je potřeba spojit. Mám spoustu příkladů, například eh, program, eh, který v Chorvatsku investoval 150 milionů euro na zaměstnanost více než 6 tisíc žen ve venkovských oblastech. Vybudovali jsme také spoustu center na pomoc takovýmto marginálním skupinám takže ten, to, to, to propojení se tam reflektuje zejména v architektuře budoucích programů, které v Chorvatsku budeme mít. V souvislosti eh, s otázkou pana Pekarinena a rozdílu mezi regiony. To v Chorvatsku vidíme. Jako vláda jsme viděli, že v Slavonii, Barany a Sriemu a v pěti dalších východních obcích dochází zhruba ke shodnému vývoji 32-33 průměru EU. Jenom pro porovnání, hlavní město Zagreb je na 108 Takže máme poměrně značné problémy v rámci Chorvatska a vláda sformovala projekt eh, Baronia Slavania Sriem a zadali jsme zakázky za téměř 2 miliardy euro v rámci tohoto projektu. Zejména cílíme na tyto oblasti, eh, na ostrovy Slavonie, Barania, Siemu a cílíme na pobřežní část, ale nikoli na vnitrozemí, kterému říkáme Damatiska Zagora. A takovéto oblasti je právě potřeba zdůrazňovat, protože Největší počet lidí, eh, kteří opouštějí naši zemi, je právě z těchto oblastí. A vlastně nás za to ehm, pochválili jak, kam, jak komise, tak eh, premiér, eh, pro kterého jsme tehdy ten projekt vypracovávali. Byl to jeden z vládních projektů a může to být zářný příklad toho, jak se věci dělat mají. A my to budeme prosazovat také jako osvědčený postup do budoucna. Doufejme, že se tyto naše zkušenosti v té budoucí obálce a nastavení celého projektu zohlední. Co se týče toho, co říkal pan Maras, ve smyslu tom, že podporuje ty jednotlivé pilíře a solidaritu, a k tomu, co říkal o tom vůdcovství a nalézání dalších investic. My jako Chorvatsko chceme posílit komponentu teritoriální spolupráce na překonání těchto rozdílů. Na závěr, eh, v rámci tohoto kolečka otázek, mi dovolte říci, že i když iniciativa pro příští Negobox a celý víceletý finanční rámec je u Charles Michela, u předsedy rady. Chorvatsko je velice ambiciozní. Chceme zajít tak daleko, jak to jen půjde v rámci fondu soudržnosti, což je v podstatě třetina celého balíčku víceletého finančního rámce. A hledáme také příslušná partnerství a pomoc Evropského parlamentu a doufáme, že se nám to podaří. Díky. Cher Marko Pavic. Marko Paviči. Pane ministře, můžeme vás ujistit o naší podpoře, o podpoře Evropského parlamentu, jak pro soudržnost, tak pro ten nejlepší možný rozpočet v tomto směru. A s velkým uspokojením vítáme vaše rozhodnutí uspořádat neformální zasedání Rady věnované soudržnosti. To je tedy skutečně dobrá zpráva, něco takového se nekonalo během finského předsednictví a tady očekávám eh, skutečně velmi pozitivně konstruktivní spolupráci, která povede k pokroku. Přeji vám hodně úspěchu ve vašem předsednictví a děkuji vám eh, za to, že jste si s námi přišel vyměnit názory. Děkuji. Bien. bien, bien, bien. Je remercie aux uns et aux Děkuji vám eh, všem, kteří opouštíte jednací sál, abyste tak učinili v tichosti, pokud se už nechcete účastnit našeho zasedání.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 Nous avons le plaisir d'accueillir. Výborně, máme nyní to potěšení přivítat Andrika Rossiho, eh, který, jak víte, je hejtmanem Toskánského regionu, krásný region v Itálii a který je také eh, místo předsedou konference okrajových a přímořských regionů eh, zaměřený na kohezi, soudržnost právě. Toto je, eh, tato konference je velice důležitá pro náš výbor v podpoře regionální politiky a v obhajobě regionální politiky hm, s tím, že s konferenci okrajových přímorských regionů eh, jednáme tak dlouho, jak existuje Eh, politika soudržnosti. Dokonce CRPM, zmíněná konference, vznikla ještě dříve, než vznikl Evropský parlament eh, v roce 79. Eh, tato komise byla tedy velice aktivní a těmto otázkám se věnuje možná déle než Evropský parlament. Je to tedy konference okrajových přímořských regionů. A neříkáme jenom eh, tolik, že přímořské regiony mají velmi zásadní úlohu a to také v souvislosti s plněním nových cílů Evropské unie. Eh, Evropa je kontinentem, který je eh, nejvíce rost trhaný. V tom smyslu je důležitá pobřežní oblast, která sehrává důležitou úlohu a také ostrovní oblasti tváří v tvář novým výzvám, tedy jak klimatické změně, tak investice do nové modré ekonomiky. Ehm, takže eh, přímořský region má e, obrovská pozitiva, to tež platí o ostrovních oblastech, ale má také řadu problémů, izolovanost, e, takovou obnaženost vůbec e, problematika zajištění třeba digitálních služeb v těch vzdálených oblastech. A komisařka Ferreira přišla na půdu našeho výboru na slyšení a také eh, zdůraznila ochotu zaměřit regionální politiku, tedy na míru i těmto regionům. A teď je potřeba připravit řešení na míru eh, přímořským regionům, ostrovním regionům, vzdáleným regionům, okrajovým regionům. A mm, to je tedy velice důležité eh, pro náš výbor pro regionální rozvoj. My víme, že to se týká jak Středomoří, tu Balkánu, Černého moře a podobně. Víme, že ostrovy eh, které eh, eh, v tomto smyslu patří do Evropy i v tom vodstvu Evropy. A jsme velice rádi, že vás můžeme tady přivítat a že si můžeme vyslechnout, co připravujete. A chci ještě jednou zdůraznit, že s vámi je Eleny Marianu, generální tajemnice konference okrajových přímořských regionů Evropy. Prosím, dávám vám slovo. Grazie, buongiorno. Děkuji vám mnohokrát, přeji všem dobré odpoledne. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji celému výboru za to, že jste eh, CMPR přizvali CPMR. Eh, existujeme od roku 1973, zastupujeme 150 regionů z 25 zemí, máme zhruba 200 milionů občanů. Pracujeme na tom, jak jste řekl, pane předsedo, abychom posílili hlas regionů v Evropě, abychom prosazovali teritoriální rozměr v rámci evropské politiky. Jak jsme slyšeli, Rada brzy zasedne, aby hovořila o víceletém finančním rámci. Máme eh, několik různých obav. Jednak eh, velikosti, případné škrty v rozpočtu pro politiku soudržnosti. Tyto obavy pak posílilo finské předsednictví. Tento scénář může přispět ke snížení alokací v celé řadě členských států, co se týká e, oproti tedy dnešnímu, dnešní úrovni financování. E, podíváte-li se na tento snímek, tak vidíte, že pouze dvě země, e, Řecko a Itálie, v podstatě figurují mezi zeměmi, jimž se příspěvky zvýší kde eh, v podstatě kvůli krizi eh, tyto dvě země spadly do nižší kategorie v rámci HDP. Jde, nám jde o to, aby byl nalezen nový kompromis k víceletému finančnímu rámci, aby se tento směr, jakým se to ubírá, změnil. I když jsme v tomto smyslu slyšeli určitá chlácholivá slova. Chtěli bychom, aby soudržnost dostala eh, ambiciózní obálku peněz i ve světle zelené dohody. Politika soudržnosti je hlavní nástroj investic, jaký má komise k dispozici, chce-li realizovat cíle zelené dohody. Eh, ovšem politika soudržnosti musí být vnímána odděleně od zelené dohody je potřeba zajistit nekonkurenci eh, mezi cílemi obou politik, i když Evropa se zavazuje proti změně klimatu bojovat. To samozřejmě náš druhý motiv, eh, co se týká našich obav, souvisí s harmonogramem vyjednávání víceletého finančního rámce. Každopádně i v případě dohody v Radě Eh, a pak o dohodě mezi radou a parlamentem v co nejrychlejší době. Eh, přesto všechno hrozí riziko, že ten nový program, který má začít 1. ledna 2021, bude, znamena, bude za, započat bez schválených bezplatných pravidel, což může vyvolat negativní řetězec, eh, vlastně řetězec nemožnosti ve smyslu, že pro určité období nebudou k dispozici peníze, které jsou zásadní pro regionální politiku a týká se to eh, celé řady témat hospodářství, sociálna, soukromého podnikání. Nesmíme zapomínat, že celá řada teritorií, což zahrnuje i můj region, využívá strukturální fondy jakožto multiplikační faktor. A tyto pak představují významné procento investic eh, do HDP v daných regionech je potřeba být na poplach, protože toto může mít velice vážné důsledky. A zejména čekáme, že nám bude v této věci pomáhat Evropský parlament jakožto zástupce lidu. Je potřeba zavést taková opatření, která umožní, aby programy začaly dříve, aby mohly začít utrácet peníze od prvního dne. Je potřeba mít nějaký nouzový plán. Vydávání peněz od prvního dne programového období ehm, musí být zajištěno. Je potřeba najít nějaký způsob, jak toho dosáhneme. Podívejme se na zásadní způsob, jakým politika soudržnosti investuje mimo jiné do boje proti změně klimatu. Eh, je potřeba uvědomit si pozitivní přínos této politiky v regionech a je potřeba zajistit eh, spravedlivou transformaci. Je potřeba zajistit souhru mezi jednotlivými politikami politiky soudržnosti. Toto by byl jednoznačně pozitivní prvek. Ehm, tento aspekt je potřeba neustále zdůrazňovat a je potřeba ehm, se v něm angažovat i na straně regionů co se týká vydávání těchto prostředků, musí se regiony angažovat, aby se zajistilo, že ty fondy budou vydávány efektivně. Další důvod obav je, že centrální vlády dávají, si, si ponechávají eh, velké pravomoci pro rozhodování co do přidělování těchto financí, respektive rozhodování o tom, kdo ty finance bude dostávat a případně mohou regiony i penalizovat. Přáli bychom si, aby parlament intervenoval v, v, v, za účelem zlepšení této situaci. Komise eh, chce tento transformační fond podpořit novými prostředky, hovoří se také o čerstvých penězích. My říkáme, že 7,5 miliardy, což jsou peníze, které mají být alokovány tomuto, tomuto programu, nesmí být prostředky, které budou škrtnuty v oblasti soudržnosti. Je potřeba hájit ambiciozní rozpočet. Zavedení nového fondu nesmí znamenat záminku pro škrtání eh, oblasti soudržnosti ve víceletém finančním rámci. Hovoříme tady o politikách, o cílech, které jsou důležité pro nás, pro všechny. Politika soudržnosti, eh, rozvojový eh, fond pro sociální rozvoj, to jsou věci, které musí financovat ekologickou transformaci. Financování projektů v této oblasti musí být podpořeno ehm, i, v období, i dále v období po roce 2020. Děkujeme Evropského parlamentu za to, že zavádí svou makroekonomickou kondicionalitu. Je excelentní, že něco takového máme, že jste to komisi řekli, ale teď není možné začít se k celé věci otáčet zády kvůli hospodářským volbám členským státům protože by to penalizovalo eh, jednak regiony a jednak konečné příjemce těchto projektů. Znamenalo by to v podstatě negativní pobídku pro národní rozpočty a fiskální disciplínu. Je potřeba prosazovat eh, politiku soudržnosti, jakožto jeden z hlavních pilířů na podporu růstu. A eh, v rámci toho je potřeba zajistit náležité kofinancování na národní úrovni. Trváme na tom, aby eh, tato žádost byla, byla podpořena. Dá to totiž větší míru flexibilitu členským státům, zajistí to investice v klíčových oblastech, které jsou pro nás prioritní. Jako předseda Toskánska nemohu nezmínit eh, otázku teritoriálních specifik, protože velice často mm, se říká, že politika soudržnosti má specifickou roli, eh, zejména v mm, v ostrovních oblastech, v horských oblastech a jinde, zejména v oblastech, kde je nízké osídlení. E, v oblastech, které, kde dochází k e, vysidlování nebo dokonce k dezertifikaci. Tedy ať už to jsou problémy s přístupem, s demografií, s přírodní situací, s čímkoliv jiným. A e, velice často se tyto věci pojí s nedostatkem investic. A proto jsme velice rádi, že Evropský parlament ve své zprávě dává dodatečný důraz na právě tyto oblasti i po roce 2020. Doufám, že tato vaše snaha bude potvrzena a že vám všem umožní pokračovat v této podpoře. To je ta zásadní bitva, kterou v současnosti vedeme o budoucnost Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zmínil jste celou řadu důležitých otázek. Otázka podmíněnosti, makroekonomické podmíněnosti tedy. A tedy Evropský parlament eh, nezastává dogmatickou nebo ideologickou pozici. Je to eh, názor, který předpokládá spravedlivý přístup, eh, protože my také slyšíme, jak představitelé regionu, hejtmani a podobně zmiňují, jak je nespravedlivé, eh, když se eh, musíme stavět k regionům eh, a takovýmto způsobem, když členské státy nedodržují rozpočtovou disciplínu. A to je samozřejmě by vydalo na další rozpravu. Nicméně podle názoru Evropského parlamentu a tohoto výboru máme plnohodnotný mandát toto hájit formou eh, hlasování na plenární zasedání. Tady se eh, zamítá makroekonomická kondicionalita a my budeme eh, tedy rozhodně zastává to, aby se do nařízení tato kondicionalita nedostala. Nyní bych zahájil diskusi. Ano, samozřejmě. A ještě dáme slovo Eleni Marianu, generální tajemnici. Děkuji mnohokrát. Možná dokončíme prezentace ještě. Já jsem chtěla pochválit parlament a to nejenom díky vašim slovům, která zazněla, tedy s tím, že podmíněnost není jenom na tomto místě užitečná ani nesouvisí s eh, částí politiky. Důležité však je, co eh, tento eh, výbor dosáhl, jakožto spoluzákonodárce. My jsme vždycky zastávali princip partnerství a najednou rada rozhodla v nařízení, že zásada partnerství již nebude povinná. Bude záležet na členském státě, jak se rozhodne, pro jaké ujednání či uspořádání eh, se rozhodne. My chceme do budoucna samozřejmě zajistit, aby občané věděli, co se děje, jak se evropská politika realizuje v terénu a proto je nezbytné, aby v jejím srdci skutečně byly regiony, aby byly propojeny již od samých počátků rozpravy. Skutečnost, že na konci vyjednávacího postupu zajišťujete, aby partnerská dohoda byla povinná pro všechny členské státy, to vnímám jako velký úspěch. A to pro Eh, zásady eh, politiky soudržnosti. Další prvek, který jsem sem chtěla zavést, je územní spolupráce Interreg řada poslanců, kteří se podíleli na eh, rozpravě s komisařkou, podporuje Interreg. A to proto, že podporuje občany Důležité je, abychom všechny tyto lidi formou tohoto programu propojili, včetně těch, kteří eh, budou už mimo EU, tedy Spojeného království eh, od konce měsíce, kdy Brexit opravdu nastane. A to je jedna z věcí, kterou jsme podporovali. A podporovali jsme také to, aby spolupráce přímořských zemí byla eh, také eh, napříč hranicemi, protože ta část se dostala mimo nařízení. Tedy přímořská spolupráce přeshraničního typu, ta už v dokumentu nebyla. My jsme proto tedy eh, o tom diskutovali s parlamentem a došlo k nápravě. Naše práce tedy jak jste viděli na mapě, kterou jsme před chvílí promítali, Ehm, se zaměřila na nalezení těch prvků, které eh, nefungují, tak aby proběhly studie. Mm, to jsme dělali v souvislosti s Interregem pro finanční návrh finského předsednictví a budeme takto pokračovat pro všechny oblasti, které jsou pro toto schromáždění zásadní. A ještě jedna věc, o které se stále jedná, ehm, ehm, tento výbor eh, ji zmiňuje jako důležitou a to je regionální tematická koncentrace. Eh, návrh, který se objevuje, zní v tom smyslu, že, ten je na, že koncentrovat by se mělo na národní úrovni, nikoli regionální. Tady zapomínáme na koncepci politiky soudržnosti, která se odvíjí od místa. A tady je proto důležité k tomu přistoupit se, E, centrálně, ale vnímat tam regionální rozměr. To chci také zdůraznit. A v neposlední řadě bylo zmíněno několikrát při diskusi s komisařkou. To jsou odpovědi. Eh, nejsem si jistá, zda jsme dostali od, eh, náležité odpovědi. Předsednictví, chorvatské předsednictví zmínilo, že se bude tedy také snažit spolupracovat a nalézt pro ostrovy řešení. Eh, bude to také tématem jednání na připravované konferenci, ale François Alfonsi zmínil eh, interskupinu k eh, Siriku, eh, kterou připravil a která už funguje tři volební období a chce ukázat, že je potřeba řešit problémy ostrovů, kde, tam, kde jsou jak příležitosti, tak i problémy. Je důležité s tímto pracovat, protože těmto specifickým územím, která jsou zmíněna ve smlouvě, musíme věnovat pozornost. Územní soudržnost není něco, eh, čemu se máme věnovat jenom proto, že je to součást naší DNA, ale je to požadavek smlouvy. Je potřeba to řešit v legislativním balíčku. A tady chci také apelovat na komisi, Včera jsme se s nimi sešli, abychom pracovali eh, ke specifickým oblastem, tedy městským, venkovským, hraničním. Ostrovy představují specifické území, eh, které samozřejmě má řadu příležitostí, ale i problémů, eh, které vyplývá ze jejich specifické polohy. A to je něco, o čem se bude jednat i v rámci procesu spolurozhodování a velice se těším na rozpravu nyní. Merci beaucoup. Nous allons... Děkuji mnohokrát. Můžeme zahájit diskusi a dám slovo kolegovi Kozelinimu. Budu velmi, velmi stručný. Chtěl bych hlavně pozdravit a chci poděkovat za to, že jste oba přijeli. Řekl bych, že bychom mohli bilancovat eh, k tomuto tématu fondů. Je potřeba co nejvíce mobilizovat. Nejde pouze o eh, konflikt mezi námi zde v evropských institucích. Je jasné, že mezi námi je obrovský rozdíl co do výzev, před kterými stojíme. I když eh, třeba komise s parlamentem se může shodnout, tak prostředky, které máme k dispozici a kapacita, jakou potřebujeme, abychom je nasadili, no, ne vždycky to stačí. Každopádně veškerá vyvíjená snaha je impozantní. Doufejme, že Eh, teď v rámci chorvatského předsednictví se co nejvíc z nás rozpozná ve významu soudržnostní politiky. Vzhledem k nařízením, které máme, ty velké výzvy, které před námi jsou, to znamená třeba změna klimatu a malinké množství peněz, které máme. No, my nemáme v podstatě vůbec žádné zbraně, abychom tyto problémy řešili. My hovoříme o tom, že je před námi důležitý rok, máme nový rozpočet, nová nařízení a teď se tady hádáme, jestli to bude 1%, 1,01% nebo kolik. A máme velice složitou mezinárodní situaci v oblasti například nového mezinárodního zdanění zátěže na životním prostředí a k tomu máme třeba postup postup eh, některých aktérů na mezinárodním poli, třeba Trumpovo vystoupení v Davosu a tak dále. Eh, Francie chce eh, nové zdanění v oblasti životního prostředí. No a tím se otevírá velké téma, jak združíme prostředky, které potřebujeme pro aktivizaci politik, které vytváříme na Evropské úrovni. Takže potřebujeme mobilizovat energii, energii potřebujeme síly. Toto bude rozhodující rok. Potřebujeme mobilizaci a ne se jenom omezit na meziinstitucionální dialog, eh, je potřeba kontaktovat regiony, obce, občany. To je to, co potřebujeme. Pokud to neuděláme, tak to nezvládneme. Musíme si to jasně říci, protože máme spoustu krásných slov, ale za těmi slovy se nebudou skrývat žádné činy. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, Stefan Pišu. Děkuji vám, pane předsedo, a zdravím vás oba. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišli, eh, protože každý z nás si uvědomuje velký význam práce, kterou děláte. Já bych chtěl hovořit o smyslu. Smyslu věcí, které děláme, ale i smyslu slov. Eh, významu obecně. Ehm, konference ehm, Eh, okrajových přímořských regionů eh, a také eh, ve smlouvě o fungování EU je článek 345, kde je zmíněn význam právě těchto okrajových regionů. A chtěl bych říci, že povaha výzev, před kterými stojíme, i kontext, v němž se pohybujeme, eh, si žádá zdůraznit právě ten výraz okrajových, vzdálených regionů, protože to souvisí s naší lidskostí. Nemůžeme už eh, teď akceptovat něco jiného, než eh, aby mm, okrajovost byla jinde než ve středu zájmu. Je to velice důležité, protože eh, tady můžeme hovořit také o oceánech a v této souvislosti se vyvíjí náš způsob myšlení. Vy jste ukazovali mapu, pohled na sever i na jih a vidíme, jak se oceány vzájemně spojují. A tady působí velice výrazná síla. Tedy oceány, to, ty jsou důležité. Jde tedy o ochranu oceánů obecně a také našich ostrovů, které jsou v první linii Um, klimatické změny a právě proto by měly být v první linii boje za oceány, eh, protože eh, oceány jsou velice důležité jako zdroj kyslíku a právě tady musíme eh, mobilizovat prostředky. Už jsme je mobilizovali například pro ochranu amazonských pralesů, ale my je musíme mobilizovat pro lidstvo. Ale právě oceány jsou důležité, protože ty vlastně uzavírají velká množství uhlíku a tady v tomto smyslu máte pravdu, když říkáte, že pro zelenou dohodu je potřeba mít také dohodu modrou. Je nezbytné tam e, zapojit také rozměr e, moří a oceánů. Prezident Emmanuel Macron v Montpellier nedávno zmínil, že e, oceán je společné blaho lidstva a je důležité se mobilizovat pro jeho ochranu z hlediska energie, kterou obsahuje. A proto bych se rád zasadil za to, že potřebujeme vaše expertní znalosti. Jsme velice rádi za nabídnutou ruku, za nabídku spolupráce, protože my se zaměřujeme na soudržnost a právě eh, pro soudržnost musíme eh, pracovat v soudržně. Společně musíme nalézt řešení problémů, které jsou před námi a zároveň ta soudržnost znamená také optimismus. Je dobře, že můžeme jednat společně a společně ukázat, že naše eh, okrajová území jsou území zásadního významu. Děkuji mnohokrát, Stefane, za vystoupení, které eh, ukazuje, jak velký význam ta problematika má a já můžu říci, že interskupina, která se zaměřuje na ostrovy, má obrovský význam, protože to, co si právě řekl, je nesmírně významné a bude eh, to eh, znít ještě přesvědčivěji než technické argumenty, které samozřejmě také máme. A v této chvíli bych rád dal slovo kolegovi Kutajarovi kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste se mezi nás dnes dostavil. Cením se vaší práce v oblasti odlehlých regionů. Já jsem se z ostrovu Code Zones. My velice dobře víme, kolik práce obsahuje kohezní politika v souvislosti s těmi nejodlehlejšími oblastmi Evropské unie. Na návné době jsem si přečetla prohlášení z Palerma z října z této konference, kde se hovoří o tom, že dlouhodobá strategie Evropské unie je zapotřebí tak, aby bylo možné zajistit tvorbu politik, která, které budou brát v úvahu i problematiku těchto odlehlých oblastí a zajistit eh, uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Evropská nová zelená dohoda je v této souvislosti velice důležitá. Není to pouze velká výzva, ale zároveň příležitost. I z tohoto důvodu souhlasím s se svými kolegy, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že i ty nejmenší ostrovy jsou významné a patří do té celkové hry, patří do toho všeho, co se děje na tomto jevišti. Je zapotřebí, aby i na ostrovech došlo k této transformaci způsobem, který bude eh, vyhovovat všem vrstvám společnosti. Dovolte tuto otázku. Ráda bych se zeptala na to, jak se díváte na evropskou politiku konkurenceschopnosti a jakým způsobem byste byli schopni změnit a upravit stávající režim tak, aby vyhovoval hospodářským podmínkám i na těchto ostrovech, stejně jako na ostatních okrových částech Evropské unie. A jinak bych ráda řekla, že se těším na spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji, Isabel Carvalho. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Tato konference je velice důležitá a proto jsme rádi, že jste mezi nás eh, dnes dorazili. Smyslem vašich, ale i našich snah je zajistit soudržnost, územní soudržnost i v těchto oblastech. Není to možné eh, bez partnerské spolupráce se všemi občany. Proto vaši práci vítáme. Vítáme úsilí všech eh, zúčastněných eh, účastníků této konference. Probíhají vyjednávání o politice soudržnosti a vyjednávání samozřejmě skončila pro období 2014 až 2021. Členové této konference mají možnost projednávat cíle a aktivity v oblasti politiky soudržnosti. A pokud je o období po roce 2020, zde by naše skupina usilovala o zajištění dostatečné úrovně financování, poněvadž do hry vstupují stále další další potřeby. Máme co dočinění s velice ambiciozními návrhy. Jak může CPRM eh, na pomoci při dosahování našich cílů v oblasti politiky soudržnosti? A jaká je pozice CPRM, pokud jde o eventuální finanční tedy omezování, tak jak navrhuje Evropská komise a jak zmínila také Rada? Jsou tady samozřejmě plány a také ambice vaší organizace, takže jak se na to díváte, na, to, tuto souvislost? Děkuji, Elisabeta Rovini. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo Rossi, za to, že jste mezi nás přijel, za to, že jste nám načrtl činnost této velice důležité asociace, což je eh, skupina nebo se skupení milionů evropských občanů sdílím to, co jste říkal i jak jste to říkal. A musím říci, že eh, řekl bych tak, jak si obou straně sdílíme, tedy na straně tohoto parlamentu, vaše obavy eh, ohledně těch oznámených škrtů v politice soudržnosti. Zejména proto nám to působí obavy, protože ten, řekněme, nový fond který eh, má stoupit v platnost a byl navržen Ursulou von der Leyen, tedy ten Fond pro spravedlivou transformaci, to nebude pouze fond, který bude mít eh, velmi málo prostředků, protože hovoříme o nějakých 7,5 miliardách a když se podíváme na eh, naší zemi Itálii, tak to je nějakých 370 necelých milionů, což je malilinko vzhledem k velikosti naší země. A e, zároveň e, s tímto fondem e, vstupuje zadními vrátky vlastně koncept toho víceletého finančního rámce bez dodatečných prostředků. Jinými slovy, budeme mít fond pro spravedlivou transformaci a řekne se, to stačí. No a já si myslím, že pokud toto bude návrat k, té původní, k tomu původnímu rámci, což je podle, na, podle článku 350 smlouvy, kde se říká, že Evropa se nemá financovat pouze národními eh, prostředky, ale i eh, skutečně evropskými prostředky, takzvanými vlastními zdroji. A chceme-li realizovat eh, novou zelenou dohodu, chceme-li realizovat sociální pilíř, což jsou naprosto zásadní věci pro naše občany, a pokud eh, chceme řešit soudržnost našich, eh, našich území, tak musíme být dostatečně odvážní a musíme provést reformu vlastních prostředků a musíme cíle našich politik navázat na nové příjmy ať to už bude zdanění nadnárodních kolosů, ať to bude digitální daň, ať to bude nový rozvojový model. A já si myslím, že e, já se chci zeptat, jak vidíte e, ten, ten Fond pro spravedlnou transformaci ve světle možnosti použití vlastních prostředků pro jeho financování. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Otázek je celá řada. Rozprava je velmi bohatá a řada otázek se e, týká vlastně nás samotných také jako zákonodárců, spoluzákonodárců. Tady zahráváme e, důležitou úlohu ve vyjednávání s radou. Máme také odpovědnost e, upravovat novelizovat texty komise, například eh, co se týče fondu pro eh, spravedlivou transformaci. Máme velká očekávání od tohoto nařízení a doufám, že z legislativního procesu vyjde tedy ještě spravedlivější, eh, než si původně kladla za cíl. To je také cíl, který máme my sami. Děkuji Eleny Marianuji také za to, že zdůraznila princip partnerství, který je zásadní a který na začátku chtěla rada spochybnit. My jsme e, nyní tedy mohli říci, e, že společné vnímání je takové, že tuto zásadu chceme zachovat. V Interregu je samozřejmě také problém, který jsem znal i dříve, protože se týká vzdálených regionů, ehm, tak jak eh, se to eh, zmínilo během minulých vyjednávání. Dnes je také problém pro ostrovy v souvislosti s Interregem. Je tam eh, také princip, že není schoda na úplně všem a my tedy pokračujeme v diskusích se spolu eh, se zpravodajem Pascalem Arimonem a eh, do, vycházíme z, věd, z vyjednávání eh, s, an, s Interregem tak, že by toto mohlo být vyřešeno přesnějším způsobem. A pokud tedy hledáme jenom výklad textů, tak se setkáme s určitým počtem obtíží. A tady je velice důležité, aby se toto vyřešilo. Ale ještě nechám slovo Paskalovi, aby to doplnil. No, je pas parlé là. No, no, no, no. Já jsem nehovořil, nehlásil jsem. Já jsem Eh, vyjádřil politování, že jsem nemohl hovořit, abych eh, přivítal před hejtmana regionu, který je eh, nám nejenom fyzicky, ale i kulturně blízký. My se také cítíme toskánsky a pojí nás historie a chtěl jsem přivítat tedy přítomnost tohoto Eh, hejtmana, také díky pozvání našeho předsedy Omeržeho. A důležité je, že nastala eh, doba, kdy je potřeba jednat. Je tedy opravdu nezbytné eh, politickou váhu prezentovat spolu s rozhodnutími, která připravujeme a přidat jim tuto váhu a mají stejné cíle, ačkoliv eh, spolupráce není třeba tak snadná. Eh, zmnožují se kontakty, výměny názorů, spolupráce ehm, ehm, a také je důležité působit na členské státy a také na eh, europoslance a Eh, pokud se více hejtmanů regionů to bude angažovat, tak to povede pak eh, ke konkrétnímu výsledku. Máme už metodu, máme i eh, nástroj pro konkrétní situaci, tedy právě tu konferenci přímořských a okrajových regionů tak to je něco, co je pro nás důležitý nástroj a je to celkově tato spolupráce důležitá pro budoucnost našeho regionu, nepochybně. Dám vám tedy opět slovo, abyste odpověděli. Eh, děkuji, děkuji všem. Ano, byla to skutečně rozprava, velice stimulující rozprava na nejvyšší úrovni a byla hodně hustá co do eh, počtu významných bodů. Slyšeli jsme, jak podobně jako Evropské parlament, Evropský parlament i paní von der Leyen vystupuje poměrně rozhodně co do rozvojového modelu, co do cíle, to je té ekologické transformace a <clears throat> já tady vidím možnost zblížit Evropu s občany a to je ta správná cesta. Tedy citlivost vůči environmentálním otázkám a exponenciální růst v co nejkratší době. A na této cestě to, to může být rozhodující pro eh, zachování existenčních podmínek eh, člověka na planetě. Tak si myslím, že zde eh, Evropa sleduje velice zásadní cíl, protože to, ta ochota nebo uvědomění občanů, že vědí, že nelze vyřešit všechna důležitá témata najednou, tak to je právě ten úkol kterým se Evropa zabývá. Ehm, nestrácejme prosím ze zřetele ty obavy, které vznikají vzhledem k eh, nízkému objemu prostředků, které se dávají k dispozici. Dochází ke škrtům ehm, oproti předchozímu sedmiletému období a riskujeme, že některé tyto cíle se dostanou, řekněme, buď do pozadí, a nebo že budou eh, výdobytky v těch oblastech zcela zvráceny vzhledem k nedostatku prostředků. A eh, to je jeden velice důležitý, velice důležitý aspekt, který opakovaně zaznívá na našich konferencích. Je potřeba mít dostatek prostředků na ekologickou transformaci. Řekl bych, že eh, tato mobilizace společně s těmi nejochotnějšími poslanci a i europoslanci se musí skonkretizovat v příštích šesti měsících. A aby se to stalo, bude potřeba přijmout určité cíle. Hovořím například o těch hypotézách a tady odpovídám paní Gualmíny, o té hypoté, o, o hypotéze, eh, kterou eh, formulovala Montyho skupina že, a použijí výraz, který se mi jinak nelíbí, že nebudeme strkat ruce do kapes daňových poplatníků. Eh, takže eh, Evropská unie podle mě potřebuje vlastní prostředky tam, kde nemá dostatek peněz od členských států. Hovoříme-li o spravedlivé transformaci, myslím si, eh, že toto je jeden aspekt, který se netýká pouze dolů, netýká se pouze jednoho konkrétního sektoru, týká se celých oblastí. Eh, řekneme-li transformace eh, celého eh, automobilového sektoru na elektrický, tak si uvědomíme, že to bude velká věc. A to je ten typ transformace pokročilého průmyslu, o kterém musíme uvažovat. Netýká se to pouze jednoho sektoru, týká se to všech sektorů. Každý sektor bude muset podstoupit výraznou změnu svých výrobních procesů. Eh, nedávno jsme v Itálii eh, zavedli malilinkatou daň na plasty, naprosto nesignifikantní, ale vedlo to k rozhodnutím na úrovni podniku, že se přesunou někam úplně jinam. Eh, a právě to je ta spravedlivá transformace, tedy že dáme pracovníkům možnost, jak si se přesunout z místa na místo. Je potřeba vydobít svět zpět, eh, jak si to pozitivní vnímání Evropy. Bitva proti změnám klimatu, bitva proti, nebo respektive bitva za e-, e-, energetickou transformaci, to může mít velice negativní konotace a může to být velice zásadní pro nás, pro všechny. A pak ještě několik bodů na závěr. Eh, zcela souhlasím s tím a vlastně naše asociace eh, vznikla proto, že realita na ostrovech, realita v nejvzdálenějších oblastech je trošičku jiná než v centru. A je potřeba dostávat na světlo tyto odlišnosti a hovořit o nich. Většinou Eh, vnitřní oblasti ostrovů jsou eh, oblasti zalesněné. Stromy absorbují CO2, oceány absorbují CO2. A obojí se ničí. Máme dva regiony, které sobě mají velice blízko. Jsou to dva eh, regiony v Toskánsku, Pizano a Lukéze A e, v rámci tohoto koutku moře se e, formují, jen v tomto koutku e, moře se formují ostrovy z plastu. Chybí tam jakékoliv rozhodnutí toto zlikvidovat. Chybí tam letecké napojení, chybí tam námořní napojení a chceme-li aby tyto velké rezervy naší zemi, to znamená ty zalesněné oblasti a mořské oblasti naší země, si zachovaly své charakteristiky prospěšné pro život člověka, tak eh, je potřeba skoncovat s těmi protimluvy, které se nám každodenně objevují. Je potřeba znovu nastartovat spolupráci v oblasti Interreg a o to nám také jde. Samozřejmě doufáme, že se nám to podaří. Dovolte mi nakonec vyjádřit jedno osobní přesvědčení, co se týká eh, hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti. Jsem přesvědčen, že je potřeba vytvořit eh, dynamickou kondicionalitu v této oblasti. Ta kondicionalita musí být napojena na plány Eh, jak na regionální, tak na národní úrovni. Musí to být napojeno na cíle eh, dosahování uhlíkové neutrality. Pokud dosáhneme na evropské zdroje, tak to sice je hezké, ale bude to prospěšné jenom pokud budeme mít nějakou strategii, jak dosáhnout uhlíkové neutrality. Toto je podle mě ten nejlepší spravedlivý přístup. A v tomto ohledu lze vyřešit i konkurenci jednotlivých, eh, jednotlivých různých fondů. Eh, hovoří se tady o environmentální konkurence schopnosti a to je, myslím, přesně ono. Podle mě to nesmí být napojeno jen na tržní ekonomické mechanismy. To je asi tak všechno, co jsem chtěl říci. Děkuji vám ještě jednou za příležitost zde vystoupit a děkuji vám také za zajímavé nápady, za pobídky, které jste mi dali, eh, vzhledem k roli, jakou naše instituce může hrát. Doufejme, že Evropa se pro příště vydá spíše směrem mezivládního přístupu, nebude to příliš, a že to bude Evropa regionu, že to bude Evropa parlamentů. Jedině tak si myslím, se můžeme dostat zpět na správnou cestu a stát se skutečnou unii. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. E, náš kolega François Alfonzi zdůraznil, že vás potřebujeme, potřebujeme e, skutečně jasnou angažovanost eh, eh, hejtmana eh, tohoto důležitého regionu a také vůbec představitele těchto významných evropských regionů. A šest měsíců, které nás teď čeká, si myslím, bude určovat budoucí podobu spolupráce s regiony pro nadcházejících deset let. Je to tedy velký úkol a, nemě, e, a důležité je, abychom si v polovině letošního roku neřekli, že už je pozdě, nevyužili jsme příležitost, měli jsme říci to a to, proto jsme velice rádi, že máme vaši podporu, velice si ji vážíme, je to důležité. Nous arrivons au terme de notre réunion. Nyní se dostáváme ke konci našeho zasedání, jak víte. Eh, eh, dnes ráno proběhlo jednání koordinátorů, byla přijata nejrůznější rozhodnutí, eh, v tomto smyslu o přijatých rozhodnutí jste již dostali e-mail a rozhodli jsme se sdělit tisku Um, závěr rozhodnutí o tom, že koordinátoři uh, byli jednotní uh, v těch hlavních rozhodnutích, takže to uvidíte. Uh, máte ve svých mailech máte něco, budou různé? Není. Příští schůze proběhne v Bruselu 19. února v 15 hodin do 18.30 a 20. února od 9 do 12.30. Ehm, děkuji eh, pracovníkům